Il presidente. Pan předseda. Care colleghe, cari colleghi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Zahajuji dnešní zasedání. A prvním bodem na programu je prohlášení komise o vypuknutí epidemie EHEC v členských státech EU. Chci okamžitě předat slovo panu komisaři Dalímu. Pane předsedo, děkuji vám všem za tuto příležitost, že vás mohu informovat o dalším vývoji v oblasti ekoly. Velice mě znepokojuje eh, celá situace, která se týká onemocněných osob a také zemřelých osob. A chtěl bych vyjádřit svou soustrast lidem, kteří trpí. V současné době chci konstatovat, že situace se stále vyvíjí. Nyní máme více než 1672 případů a závažné komplikace má minimálně 650 lidí. Podle posledních mých informací také epidemie způsobila 21 úmrtí v Německu a jedno ve Švédsku. Také došlo k vypuknutí epidemie v jiných členských státech a v 15 případech bylo onemocnění ve Švýcarsku a také několik případů ve Spojených státech. Většina případů se týká oblasti kolem Hamburku a ostatní případy vypukly především u osob, které pocházejí z této oblasti nebo je tuto oblast navštívily. Co dělá Evropská komise při řešení této závažné situace? pilíři. Za prvé jsme eh, aktivovali veškeré naše sítě na řízení krizí. Tyto sítě fungují každý den a vyměňují si aktuální eh, informace tak abychom mohli eh, udělat příslušnou reakci. Komise je neustále v kontaktu s jednotlivými orgány, například s ESFA, tak abychom bojovali s epidemií a také abychom řešili především léčení lidí. Systém eh, včasného varování a první reakce poskytly dobrou základnu pro výměnu informací. Za druhé, my jsme požádali Evropské centrum Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, aby toto centrum provedlo eh, hodnocení rizik, které se provádí každý den. Nyní máme novou definici případů, a na tomto základě budou moci postupovat členské státě stejným způsobem. Sbírají se pomocí tohoto centra údaje o nemoci. ECDC poskytuje také doporučení o prevenci pro veřejnost. Tyto informace jsou na stránkách komise pro, ve všech členských státech. Také jsme požádali, aby byla vytvořena platforma pro e, léčení této choroby. Naše laboratoř v Římě e, vyvinula v rekordním čase metodu, která umožňuje rekordním čase časem zkrátit detekci této bakterie na 48 hodin. Také je třeba, aby veřejnost byla informována. Právě proto komise si vyměňuje informace s veřejností a s dálými institucemi. Já naléhám na poslance Evropského parlamentu tak, aby bychom správně informovali a postupovali správně. Komise společně se svými agenturami velice těsně spolupracuje s národními úřady při vypořádání se s touto epidemií. My musíme také se především snažit zjistit zdroj e, nákazy a tyto práce probíhají. Požádal jsem Německo v průběhu rady o, v, o, ve zdravotnictví tak, aby byla posílena kontrola a také, aby se rychle zjistila zdroj nárazy a aby se e, ukončila e, nákaza. Německé úřady akceptovaly návrh komise, že se vyšlou e, do Německa s komise experti na epidemiologii. 5. června tito experti z EFSA a z komise dojeli do Německa a také se podílejí na šetření zdroje nákazy. Tak, jak všichni víme, původní podezření, že zdrojem jsou okurky ze Španělska, toto nebylo však potvrzeno žádnými testy. V neděli 5. června německé úřady informovaly Evropskou komisi, že na základě epidemiologického vešetření se domnívají, že sojové výhonky by mohly být zdrojem nákazy, které, eh, která se vyskytla v severní části Německa. Informace byla předána Informace byla předána okamžitě všem členským státům prostřednictvím systému včasného varování pro potraviny a krmiva. Komise také těsně sleduje nový vývoj a rozhodne se o příslušných akcích až budou potvrzeny nálezy e, epidemiologickými výsledky, ale v současné době žádné výsledky nemáme. Nyní chci zdůraznit, že je e, zásadní, aby národní orgány nepřekotně předávaly informace o zdroji nákazy, které nejsou prokázané, protože toto šíří neoprávněné obavy mezi obyvatelstvem v celé Evropě a také způsobuje e, problémy výrobcům potravin v EU a mimo rámec EU. V současné době probíhá intenzivní šetření a my nesmíme dělat překotné e, závěry. A proto chci také nyní zmínit poslední e, informaci z Německa, že výhonky jsou zdrojem nákazy a to byl taky takovýto případ a tohoto se musíme vyhnout. Toto ukazuje, že je velice důležité, aby členské státy měly dobrý systém včasného varování a v, aby ten včasný systém byl spuštěn pouze na základě prokázaných informací. Jestliže budeme takto postupovat, tak se dokážeme poučit z této krize a budeme stále zlepšovat naše systémy. Já jsem stále opakoval, náš systém dobře funguje a my se musíme učit v pochodu. A já se domnívám, že toto je naše zodpovědnost, musíme být pružní a musíme rychle přizpůsobovat naše reakce tak, abychom mohli dobře reagovat na takovéto události. Je třeba eh, mít jasnou komunikaci a tak můžeme působit také účinně. Eh, my se musíme z toho poučit. Na závěr chci zmínit krátce dva body týkající se například zákazu určitých produktů. Já chci říci, že nákaza epidemie je regionálně omezena na oblast Hamburku, takže v současné době nemusíme dělat žádná evropská opatření. Z tohoto hlediska eh, také bychom neměli zvažovat žádný zákaz produktů. Já také Eh, velice citlivě vidím finanční dopady, které existují zde na výrobce a na farmáře. Právě proto těsně spolupracuji s kolegou Čolosem na potlačení těchto dopadů. Ministři zemědělství eh, dnes se účastní eh, mimořádné rady ministrů o této bakterii a já také dnes ještě odjedu do, Bras- do Bruselu a tam se setkám s těmito ministry. V současné době jsme také v kontaktu s třetími státy, především s Ruskem, a my je žádáme, aby zrušili zákaz dovozu e, produktů, protože se domníváme, že je nepřiměřený. Nám jde především o to, aby tato epidemie byla ukončena co nejrychleji a já chci tvrdit, že v tak takovýchto situacích, která je tato, se nejedná o místní problém, ale jedná se o evropský problém. Děkuji vám. Grazie, signor komisar. Děkuji, pane komisaři. I za vyčerpávající charakter vašeho sdělení. A nyní přejdeme k řečníkům, kteří se vyjádří jménem politických skupin. Nejdříve dám slovo panu Lízemu, který má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu komisaři Dalímu za to, že se především zaměřil v první řadě na pacienty. To chci také udělat. Tisí, stovky lidí jsou těžce nemocný. Lékařský personál na severu Německa bojuje velice těžce, již 22 lidí zemřelo a v radě jeden zástupce jiného členského státu Lecemburska řekl, že eh, ekonomické eh, škody můžeme nahradit, ale lidské životy ne. Proto vás žádám, žádám o pochopení. I abychom varovali, i když nemáme stoprocentní jistotu, odkud nákaza pochází, tak přesto musíme tyto informace sdělovat. Samozřejmě zdroj nákazy musíme nalézt, ale já vidím, že mnozí spolupracovníci v úřadech také za spolupráci s EFSOU. Děkuji za to Evropské komisi, e, za to, že Evropská komise pomáhá objevení nákazy a já jako německý poslanec tady nemohu stát a říkat, že všechno běží dobře. V řešení, v řízení krizí existovaly určité problémy, například eh, ministrině Hamburska informovala veřejnost, kdy, myslím si, že to je správné, i když neexistovala stoprocentní eh, jistota a to se týkalo španělských okurek a tam eh, bakterie EHEC byla, i když když to nebyl ten příslušný kmen. Nejdříve byla informována veřejnost a o polovin, o 8 hodin později byly informovány španělské orgány a také Evropská komise a to nebylo správné, to bychom měli v Německu napravit. A mm, problém je bakterie. Nepřítel nesedí v Německu nebo ve Španělsku. My musíme se vypořádat s touto bakterií. A na posledním plénu plenárním zasedání jsme hovořili, pane komisaři, o rezistenci z hlediska antibiotik e, tento, e, tato bakterie je velice odolná proti mnoha běžným antibiotikům a tímto tématem bychom se měli velice rychle zabývat, protože eh, my musíme v budoucnosti pracovat na tom, jak celou tuto věc vyřešíme. Děkuji. Děkuji, prosím kolegy, aby dodržovali řečnickou dobu. A nyní má slovo paní McEvan na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaře, je to velmi závažný případ veřejného zdraví a je třeba najít zdroj, ale musíme se podívat na dlouhodobý výhled, jak zabránit podobnému případu. My jsme se setkali se zástupci amerického úřadu pro potraviny a léčiva a řeš, zeptali jsme se na to, jakým způsobem se SKK kolí eh, vyhledává ve Spojených státech. A nyní nastal tento případ a musíme si položit otázku, Týká se to naší zemědělské praxe, jak řekl Petr Líze. Týká se to intenzivního zemědělství, pěstování zeleniny a ovoce, nadužívání antibiotik u živočišné výrobě. Bylo, pomohlo by přesnější označování potravin, identifikaci v rychlejším časovém prostoru. A bylo by také lepší využívat eh, označení země původu na potravinách. Takže potřebujeme důkladně vyšetřit dlouhodobě tyto otázky a musíme zapracovat tyto otázky do naší politiky. Příliš často od této komise slyšíme a od mnoha poslanců o přílišné regulaci, ale kladu si otázku, zda potřeby trhu nejsou před potřebami veř- ochrany veřejného zdraví a spotřebitelů. A postup, jako obvykle, nám nepomůže. A prostě není možné, aby si lidé v Evropě dali salát a následkem to zemřeli. Je třeba tyto otázky řešit. Děkuji. Paní McEwen, nyní dám slovo paní Lepage na minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste hovořil o nemocných a obětech. Samozřejmě k ním směřují naše první myšlenky spolu se zemědělci, kteří jsou ve velmi obtížné situaci, kterou dobře chápeme. Tři body. Za prvé, hájíme za zásadu obezřetnosti, která byla zde uplatněna. Nemůžeme se na to stěžovat a musíme samozřejmě nést plné důsledky. A prioritou, jak řekl Petr Líze, prioritu jsou lidé před ekonomickými otázkami, které můžeme vždy řešit. Smrt bohužel je definitivní. Za druhé, připojuji se k vyjádření paní McEwen, pokud je o význam stopovatelnosti. Hovoříme o označování a je zásadní, aby označování bylo úplné, aby stopovatelnost umožňovala zjistit, odkud přicházejí výrobky. Za třetí, pokud je o otázku, která je zásadní, tedy zásady tohoto problému. Musíme uznat, že všechno nevíme, že existují vědecké nejistoty. Uznat, že někdy prostě některé věci neznáme, nevíme, nemůžeme současně spochybňovat některá rozhodnutí a mít za to, že je třeba čekat. Myslím, že tady platí zásada obezřetnosti. Grazie onorevole Lepage, la parola onorevole Nicholson per un minuto. Děkuji kolegyni Lipeš a na řadě je kolega Nikolson. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl vyjádřit eh, to, jak soucítím s těmi, kteří Eh, oplakávají své mrtvé s těmi, kteří jsou zasaženi. Uvidíme, jak to bude vypadat v dlouhodobém eh, horizontu. Každopádně to, co se děje, ukazuje, že nemůžeme jednat unáhleně. Eh, chápu, chápu že ti, kteří jsou zasaženi, Ehm, jsou eh, zarmouceni, ti, kteří přišli o své podnikání, jsou eh, rozhorčeni, ale musíme být obezřetní. Z tohoto se budeme muset poučit, musíme mít dobrou základnu, z které bychom mohli reagovat na podobné věci. Musíme eh, skutečně vyřešit stávající situaci co nejdřív a v dlouhodobém horizontu musíme zlepšit náš mechanismus reakce na obdobné situace. Samozřejmě Teď eh, se dá poměrně snadno říkat, co jsme měli dělat, ale teď eh, je to prostě jinak. My musíme eh, zajistit, aby se obdobné epidemie neopakovaly. Musíme se poučit z těchto věcí, musíme z toho vyvodit určité závěry, aby se opravdu nic podobného již neopakovalo. Děkuji kolegovi Nikolsonovi a teď paní Arms na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Vy jste to řekl správně je to příliš mnoho mrtvých a příliš mnoho nemocných v důsledku EHEC. A já se domnívám, že tato situace, do které jsme se dostali, ukazuje, že ani Německo, ani Evropská unie by byly připraveny na šíření EHEC tak, jak to dnes zažíváme. Já se domnívám, že jednoduché srovnání s ostatními zeměmi ukazuje, že bychom mohli být lepší. V USA od 80. letech dělají velký výzkum. Je tam povinnost hlášení, také mají centralizovaný úřad na boj proti epidemiím v Atlantě, které má, která má velké pravomoci při boji proti epidemiím epidemii. My máme v Německu dvě ministerstva, která se špatně dohadovala o kompetencích. Máme také další ministerstva na federální úrovni, tedy na úrovni spolkových zemí, které taky mají kompetence a zodpovědnost. Máme také spory, kompetenční spory mezi la, laboratořemi a politiky, kdy má zasahovat věda a kdy komise, to je zcela v mlze. Já chápu, že když ministrině dostane informaci, že se jedná o okurky, takže vydá varování, ale kde je pot tom ta správná kompetence, kde by se to mělo rozhodnout. A podle mého názoru to vypadá tak, jako by s těmi výhonky se jednalo stejně překotně a příliš rychle jako s okurkami. Tady existuje jistý nesoulad mezi vědeckými poznatky a e, politickým jednáním. Zpět k tomu, co máme a musíme dělat. Povinnost nahlašování v celé Evropě musíme definovat jmenovat centrální laboratoře a musíme mít ústřední orgán na evropské úrovni, který by měl rozhodovací pravomoce. To považuji za přiměřené. Děkuji panu Lízemu, že se zmínil o problematice antibiotik. I já se domnívám, že jsme tady konfrontováni s tím, že vlastně problémy již známe a protože se bojíme konfliktu s farmaceutickým průmyslem a s medicínou a také s chovem zvířat, tak právě proto tady nepostupujeme tak důsledně, jak bychom měli. EHEC a rezistence proti antibiotikům, to jsou dva velké problémy. Děkuji a nyní má slovo paní Sabin Wills dvě minuty. Děkuji. Epidemie EHEC ukazuje také systémové chyby e, při výrobě potravin. Jestliže profit má přednost před ochranou zdraví, pak to také snižuje kvalitu potravin a e, snižuje kvalitu zdraví. Neboť v důsledku této epidemie již zemřelo 22 lidí a 1500 se nakizilo. Také u mnoha pacientů byl zjištěn syndrom HUS, který může způsobit neurologické poruchy. Po dvou týdnech eh, zdroj stále ještě neznáme. Zjištění eh, ohniska by bylo jednodušší, kdyby se potraviny vyráběly na regionální úrovni, protože potraviny jsou eh, transportovány na dlouhé vzdálenosti a neznáme také výrobce, potom je velice těžké sledovat potraviny. Zpětná sledovatelnost výroby potravin je velice důležitá a nezbytná pro eh, bezpečné potraviny. Spotřebitelé mají právo vědět, jak jak se vyrábí potraviny a odkud pocházejí. Spolková vláda plně selhala při řešení epidemie. Zmatené kompetence na spolkové a federální úrovni neumožnily správnou reakci. Dozorové orgány na tuto situaci nebyly připraveny. My potřebujeme zásadní změnu agrární politiky. Potraviny musí být bezpečné, ale také zemědělství evropští výrobci musí být chráněni před nekalkulovatelnými eh, finančními dopady. Je třeba také decentralizovat eh, výrobu a prodej potravin. Děkuji. Grazie. Ora la parola. Děkuji. Paní Sosa Wagner na minutu 30. Tak mikrofon. Pane eh, předsedo, tři poznámky, co se týče okurek můj dědeček byl Němec, já tu zemi mám rád, ale evidentně německé orgány v této záležitosti eh, reagovaly unáhleně a nerozumně. Když se podíváme, co dělá Evropa, tak konstatujeme, eh, že Eh, orgány pro potravinovou bezpečnost eh, reagovaly příliš unáhleně. Tady došlo k žádné koordinaci a ty, eh, kteří byli zasaženi, musí dostat odškodnění a to rychle. V této fázi parlamentu navrhuji, aby v Bruselu nebo zde ve Štrasburku jsme zorganizovali Eh, gastronomickou eh, manifestaci či gastronomickou událost, která by se eh, odvíjela od témat okur okurek a musíme nahradit škody způsobené pěstitelům okur, okurek. Děkuji. A teď další řečník. Děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říct, že jsme hluboce zarmouceni smrtí 22 eh, obětí, 21 eh, obětí z Německa a jednoho eh, mrtvého ve Švédsku. Členské státy v této věci reagovaly pomalu a málo kompetentně. Eh, teď je mrtvých 23 a my stále nevíme, odkud problém, eh, kde problém pramení. Komise by se nad eh, tím měla zamyslet. Zatím je spíš nečinná. Došlo k situacím, kdy prostě lidé přišli o práci, jsou tady další nezaměstnaní a došlo i k hygienické eh, krizi. Je to velké zdravotní nebezpečí pro obyvatelstvo. Zatímco vy jste tady vydávali prohlášení, a hovořili jste o německých eh, orgánech, eh, hovořili jste o jejich činech, hovořili jste o španělských Eh, pěstitelích, tak eh, vlastně eh, zatím tady mohlo to nebezpečí se dále rozšiřovat, protože se ukázalo, že okurky nemo, nebezpečné nejsou. Není to potvrzeno. 2 miliardy 500 milionů bývá ve společné zemědělské politice. Je tedy zapotřebí tyto finanční prostředky použít také proto, aby byly nahrazeny škody a je zapotřebí najít správný právní základ. V případě nemoci šílených krav tomu tak bylo rovněž, takže je třeba jít tímto směrem. Dnes v Lucemburku musí skutečně ministři dostat své odpovědnosti. A co se týče německých orgánů, které byly obviněny, tak i ty by měly promyslet nějakou e, možnost řešení těch hospodářských problémů, které vznikly. Je zapotřebí, aby spotřebitelé znovu získali důvěru. Děkuji. Na řadě je pan Kapula Santos. Máte minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Epidemie ke které došlo v Německu, nás staví e, do situace, která je velice obtížná, kdy musíme řešit závažnou krizi. Komise ani Německo zatím e, tyto věci neřešily e, vhodným způsobem. Jsme tváří v tvář lidským tragédiím, je tady nebezpečí ohrožení života mnoha dalších lidí a spochybňuje se vlastně E, i možnost e, spotřeby základních potravin, což má své sociální a hospodářské důsledky. Je třeba rychle najít odpověď e, na původ krize a ta odpověď musí být efektivní. Jsou tady ale důsledky, které se dotýkají vlastně celou, celé řady dalších nevinných obětí. Jsou to pěstitelé zeleniny, o kterých tady již byla řeč a tito pěstitelé byli přehnaně nespravedlivě a unáhleně obviněni, takže je zapotřebí e, urgentně jednat, aby se tato situace již neopakovala. Možným způsobem řešení by bylo posílit mechanismus e, ostražitosti a e, kontroly jak v oblasti Eh, zeleniny a ovoce, tak v živočišné výrobě a pak reorganizace nové eh, společné zemědělské politiky. Je zapotřebí, aby eh, prostě ty pobídky, ty dotace a ty stimuly byly poskytovány i v souvislosti s dalšími skutečnostmi. Děkuji panu Kapulasu Santosovi a na řadě je paní Rigis. Děkuji, pane předsedo. Je to již 23 obětí úmrtí a nějakých 2, 2500 nakažených. Na to všechno musíme myslet a německé orgány zatím ještě formálně nedokázaly identifikovat zdroj této epidemie. Eh, je to vlastně krize eh, eh, hygienická, která se postupně měňuje v krizi sociální a hospodářskou. A zúčastnění ministři, jak bylo řečeno, se dnes odpoledne k této otázce sejdou v Lucemburku. Bylo tady hovořeno o systému prevence, o u detekovatelnosti a pak je tady otázka toho, že tady vlastně španělští pěstitelé bez důkazů důkazů, byli obviněni, z toho je třeba e, vyvodit určité závěry, tak aby naše systémy e, včasného varování v potravinářské bezpečnosti e, byly opravdu založeny na scientific evidence, na vědeckých důkazech. Děkuji. Na řadě je Janus Vojčekovský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se připojit ke slovům soustrasti s těmi, které, kteří litovali obětí. Musíme zjistit eh, původ epidemie a důvody šíření falešných informací o této epidemii po celém světě. To bylo velmi škodlivé a přineslo to velké ztráty. Musíme bedlivě sledovat příčiny epidemie. A zejména se musíme zabývat eh, průmyslovými chovy, kde se používají v širokém měřítku antibiotika. Souhlasím s předřečníky, kteří řekli, že pokud jsou antibiotika takto používána, tak se nelze divit, že některé druhy bakterií se najednou objevují. Intenzivní chovy s antibiotiky by měly být omezeny, ne zcela eliminovány a ti, kteří způsobili ztráty, by měli zaplatit. Pan Heusling, jedna minuta. Děkuji. Ehek není nový problém, ale musíme konstatovat, že Evropa nebyla dostatečně připravená na tuto epidemii a prostě tři týdny jsou příliš dlouhá doba. Ochrana spotřebitelů má vždy prioritu před obchodními zájmy, ale musíme mít jasno v tom, kdo kdy varuje a kdo převezme zodpovědnost za varování a kdy začne působit Evropská komise. V Německu máme dvě ministerstva, 16 spolkových zemí, to je příliš malé měřítko pro evropskou krizi. My musíme také zapojit evropskou úroveň. My jsme se nedostatečně poučili bojovali z krizí v 90. letech a to musíme nyní dohonit. Potřebujeme u potravin sledovatelnost a jasnost při výrobě, potřebujeme označení původu, ale potřebujeme také evropskou zásahovou jednotku, která bude koordinovat eh, eh, epidemiologickou a lékařskou práci. Děkuji vám, pane kolego, a nyní pan Ke Ferreira, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na přehršly rozporných zpráv, dostáváme se ke dvěma úvahám. Měsíc po první nákaze Evropský systém rychlého varování nebyl schopen identifikovat zdroj nákazy. A znamená velké škody. Za druhé třeba si připomenout, že jde o závažný případ, ale není izolovaný. Nedostatek potravinové bezpečnosti v Evropě jasný. Vedli jsme diskusi o dioxinech a souvisí to se SZP, která intenzivně produkuje na vývoz a která neprosazuje spotřebu na místní úrovni a produkci na místní úrovni, kde by byla zajištěna větší stopovatelnost a vyšší kvalita a vyšší bezpečnost potravin. A jsou to výrobci, kteří jsou postiženi nejvíce a bylo by třeba jim pomoci společnými komunitárními prostředky, nikoli pouze národními prostředky, protože to vytváří ještě větší nerovnost. A nyní má slovo pan poslanec Griffin. Pane předsedo, nejdříve jako okurky, včera sojové výhonky, dnes už to nejsou sojové výhonky. Pravdou je, že experti prostě nevědí. A taková tvrzení ničí hospodářství je tu nepřerozené jako třeba kombinace kmenů v, tomto, v této bakterii. A je to výjimečné, pokud je o výskyt Escherichia coli. A na rozdíl od normálních případů nebylo to dohledáno až ke zdroji potravin. V různých zemích, včetně Bratén, Velké Británie, v Izraeli, v Iráku, všechny případy byly uveden do souvislosti s geneticky modifikovanými organismy, jakožto forma zbraně. Měli bychom to připodobnit eh, ekologickému terorismu. Děkuji. Nyní má smlouva na dvě minuty eh, paní Françoise Grostet. Děkuji, pane předsedo. Situace je vážná, velmi vážná, protože tato epidemie je záhadná a dokážu si představit eh, obavy pacientů a letujeme veškerých umrtí. Musíme být velmi přísní v přístupu k veřejnému zdraví na evropské úrovni. A je zásadní pracovat s vědci, s farmaceutickým promyslem, abychom efektivně zareagovali na takovou situaci a také, abychom měli dostatek prostředků. Bakterie nás stojí příliš mnoho životů, ale také stojí mnoho peněz naše zemědělce a závažně narušuje důvěru spotřebitele v zemědělskou výrobu a v potravinářský průmysl, který je nejbezpečnější a nejkontrolovanější na světě. Po salátu, po soje, po okurkách, kdo bude další obětí této sanitární psychózy. Hospodářské důsledky jsou velmi vážné pro výrobce. A systém varování velmi dobře zafungoval. Ale problémem je, že Evropská komise nemá prostředky a možnost kontrolovat pravdivost informací, které jsou poskytovány členským státem. A dnes bakterie cestují rychleji než v minulosti. A bude třeba vyvodit závěry, pokud jde o komunikaci, o řízení takové hygienické krize. Bude třeba zpětná informace, budeme mít, budeme vyžadovat větší počet informací, než, budem, než přijmeme informace Národního úřadu. A tato krize zcela opodstatňuje nutné posílení stopovatelnosti potravin, označení země původu nebo místa původu. A to bohužel se, nepřed, se předpokládá pouze v omezených případech. A bylo by třeba rozšířit tuto povinnost na širší počet potravin a to by umožnilo rychleji identifikovat, již končím, zdroje nákazy a varovat včas spotřebitele. Děkuji, paní Grostet. Slovo má pan Joe Leinen na minutu a 30. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Farmáře můžeme očkodnit, ale nemůžeme získat zpět ziské, lidské životy. A proto patří naše soustřad všem těm, kteří zemřeli a nebo jsou v nemocnicích. Tato situace je dramatická a neakceptovatelná. Nemůžeme akceptovat, že tři týdny po vypuknutí epidemie stále neznáme ohnisko. To by se vlastně v Evropě nemělo stát. My tady musíme vyvodit několik poučení. Za prvé musíme nalézt zdroj, zdali tady existují nějaké nevhodné praktiky ve výrobě potravin a nebo také v potravinovém řetězci. Máme 20 letou legislativu a síť standardů a norem v EU je poměrně vysoká, ale my vidíme, že jsme stále zranitelní. Vypadá to, že ve výživovém řetězci stále existují deficity a z toho se musíme použít. Já také souhlasím s tím, že existuje komunikační chaos. Komunikační e, cesty nefungují dobře a my zajisté potřebujeme více Evropy. To již také řekli kolegové. Jestliže každý regionální či národní úřad vysloví varování pro celou Evropu, tak to vždy dopadne špatně. E, e, Evropské centrum pro prevenci vykonalo dobrou práci, ale my potřebujeme lepší, modernější systém zjišťování příčin a také komunikace informací na veřejnost. Děkuji vám, pane Leinene, a nyní paní Antonia Parvanova, jedna minuta. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Stále se ještě hledá zdroj této epidemie. Zatím nemáme nic potvrzeného a je třeba e, všechny scénáře stejně prověřovat, včetně e, možného e, nedbalostního chování. Je třeba mít vědecké důkazy. Zároveň bych ale chtěla říct něco o tom, jak jakým způsobem tady bylo komunikováno s veřejností eh, ze strany evropských orgánů a německých orgánů. Víme, jaký je toho důsledek nejenom ve Španělsku, ale v celé Unii. Není to poprvé, co máme první, eh, co máme problém s eh, potravinovou bezpečností v Německu a já bych komisi chtěla požádat, aby v Německu v tomto směru více vyšla vstříc a spolupracovala, včetně spolupráce s dalšími státy. Je třeba aby tady existovala dostatečná detekovatelnost. Eh, komunikace je nutná, ale komunikace nemůže znamenat eh, rozšiřování zpráv, které nejsou potvrzené. A tady bych chtěla zdůraznit i odpovědnost eh, sdělovacích prostředků. Děkuji. Na řadě je paní Vana Kudakis na jednu minutu. Děkuji. Tato tato epidemie zůstala, eh, začala v Německu, pokračovala jinde, eh, ovšem nepotvrzené informace mohou věci ničit a eh, některé státy tedy řekly, že se na jejich území tento případ vyskytuje. Teď tady je 22 či 23 mrtvých. Je třeba více spolupracovat v oblasti prevence a rovněž je naprosto zásadní, aby tady existovala pevná evropská evropská agentura ECDC v tomto případě, která by byla koordinátorem. Máme docela štěstí ve Spojeném království, máme zatím pouze tři oznámené případy, ale to je situace dnes. Zítra to může vypadat jinak a musíme být bdělí a ostražití. Co se týče e, zjišťování zdroje nákazy, musíme informovat veřejnost. Agentura e, denně e, tímto způsobem informuje. Musíme také pravidelně informovat občany o tom, jak jednat a každopádně musíme být velice přiměření a klidní ve svých reakcích. Děkuji. Na řadě je eh, pan Chuntis na jednu minutu. Děkuji, pane eh, předsedo, kolegyně, kolegové. Po druhé za šest měsíců čelí Evropa eh, něčemu, co nazýváme potravinovou krizí, dochází k zásadním problémům, k úmrtím. Něco tady prostě nefunguje, pane komisaři. V lednu byly v Německu detekovány dioxiny a teď je tady tato epidemie opět v Německu. Ten první případ, ten se řešil tři měsíce a ten druhý eh, byl nejprve E, vlastně e, řešen tím, že byli obviněni španělští pěstitelé. Prostě není dostatečně, e, dostatečné množství kontrol. A v lednu jste, pane komisaři, řekl, že v souvislosti s dioxiny podniknete veškerá nutná opatření, aby kontroly byly mnohem striktnější, ale především jste říkal, že hovoříme o odlišném problému, že tady hovoříme o detekovatelnosti dohledu dohledatelnosti, ale my přece musíme se hlavně vyhnout tomu, aby tady eh, se rozšiřovala panika. Eh, je třeba si uvědomit, jak to postihuje i eh, pěstitele. Děkuji, pane Chuntisi, paní Gardíny. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že toto je zcela vážná situace a my tady E, vlastně stále čelíme nejrůznějším otázkám a e, dohadům. E, nemůžeme také stavět na jednu úroveň úmrtí nevinných obětí a případné hospodářské problémy. Tím, že ukážeme na příčiny, které vlastně příčinami ve skutečnosti nejsou, problém nevyřešíme. Eh, pokud eh, se dojde k vraždě a eh, zatčen je nevinný člověk, tak to problém také nevyřeší. Je tady velký problém v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin, která je spochybňována a my tady označujeme za vyníky někoho, kdo vyníkem není, vznikají další oběti, nejsou to přece španělští pěstitelé, kteří eh, eh, mají nést břemeno viny. E, zemědělci, italští zemědělci nabídnout eh, eh, za několik minut v Itálii ovoce a zeleninu eh, obyvatelstvu, aby prokázali, že se jedná o bezpečné potraviny. To je velice důležité. Není možno omezovat spotřebitele, konkrétně německé spotřebitele, v, přístupu k mm, produktům, které jsou zásadní zásadní pro jejich zdraví. Je třeba věci více promýšlet a zabránit tomu, aby tady vznikaly nějaké psychózy. Eh, Robert Ahmed a eh, syndikát zemědělců 43 eh, Italů tváří v tvář této situaci se e, omezují e, v spotřebě ovoce a zeleniny a 13 Italů přestalo jíst zeleninu a ovoce. Takže vidíte, jak můžou některé kroky a prohlášení e, situaci zásadně proměnit. Je třeba tady mít určité evropské záruky a je třeba hovořit okamžitě o finančních kompenzacích. Děkuji paní Gardiny a na řadě je paní Rod Berend na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Pane Dali, vy a vaši kolegové v generálním ředitelství zdraví udělali všechno správně. To se však nedá říci o německých orgánech. Minimálně můžeme říci, že vznikl komunikační chaos. A to možná říkám velice mírně. To, že ministr zdravotnictví nepovažuje za nutné jet včera na radu ministrů do Lucemburska, kde hlavním tématem je tato krize, ukazuje, že nemá vůbec potuchy o tom, co se děje v Evropě, že je ignorantní a že stále ještě je uvnitř vnitrostranických krizí. A také pan Dalí již eh, řekl, že Němci se domnívali, že to vyřeší sami, že nemusí za zapojit evropské experty. Tito experti jsou teprve tři dny nyní v Německu a to musíme kritizovat. Je to prostě pozdě ale také musíme říci, že je naším úkolem varovat v EU spotřebitele, jestliže je nebezpečná potravina na trhu. A já vám řeknu jasně, zdali jsou na okurce nebo salát, tu bakterie, které jsou nebezpečné, které však nejsou životně nebezpečné, tak to je eh, také jistý velký problém. A my jsme prostě na salátu a na okurkách ehek bakterie zjistili, ale to, že nebyly životu nebezpečné, je jiná věc. Vy dobře víte, jak funguje systém časného varování. Vy víte, že v systému varování se musí sdělit produkt a výrobce. Pro mě otázka zní, co se bude dít v budoucnosti. Můžeme si říkat, zdali v budoucnosti bude nadále existovat Kejda, zdali budeme mít stále neakceptovatelné výrobní metody a jak bude vypadat sledovatelnost a dokumentace. Děkuji, děkuji vám, paní Rothberend, a nyní má slovo pan George Lyon. Děkuji pane předsedo. Toto je skutečná krize. 23 mrtvých, přes 2000 nakažených, trh zelenin s nejnižšími cenami a šlechtitele a pěstitele docházejí o 300 milionů euro denně. A přesto tři týdny po začátku krize nemáme vůbec žádnou představu o zdroji této nákazy. Odkud přichází komisař Dali? Já bych chtěl slyšet od vás, že bylo vynaloženo úplně všechno, abychom zjistili, odkud pochází zdroj Escheria kolí. Protože nebude možné, pokud toto nevíme, začít obnovovat důvěru spotřebitelů. A jak, jaké kroky pro stabilizaci trhu budou podniknuty po, překonutí, po překonání krize? Konečně měli bychom také slyšet, co chce komise udělat, aby kompenzovala zemědělce, kteří bez vlastní viny byli svědky zničení vlastní produkce a nemohli prodávat svou produkci. Chtěl bych také slyšet, že bude provedeno nezávislé vyšetřování, co se zde nepovedlo. A jakmile budeme mít eh, příslušná fakta, tak zaplníme mezery v potravinářském právu. Děkuji. Slovo má paní Elizabeth Kostinger. Pane komisaři, vážení kolegyně, zdravotní dopady epidemie jsou tragické. Musíme nadále poskytovat obětem pomoc a musíme zabránit dalšímu šíření epidemie. Výzkumné ústavy a také nemocnice musí mít proto příslušné zdroje je třeba objevit zdroj epidemie a to Eh, však vypadá tak, že je třeba také jednat na evropské úrovni. My jsme velice rychle se snažili hledat zdroj nákazy, ale toto vedlo také k obvinění nevinných výrobců a ke znepokojení eh, spotřebitelů. Také z producenti přišli o hodně příjmů. Dokonce ani regionální produkty se neprodávají. V Rakousku klesl o o 75 prodej zeleniny. Toto se týká farmářů především nyní v hlavní sezóně. Je třeba řádně informovat spotřebitele a to souvisí také s označováním původu a také je třeba kontrolovat celý potravinový řetězec. Spotřebitel musí vědět, odkud produkty pocházejí. Toto platí jak pro prodejny, tak i pro restaurace. Je třeba, aby byly předsudky o zelenině odstraněny a abychom také oživili obchod s třetími státy. Neboť eh, tito farmáři ve třetích členských zemí upadly do krize v důsledku naší epidemie. E, musí se vytvořit e, určitá opatření na evropské úrovni. E, Petr Líze má pravdu. Zemřelé nevrátíme zpět do života, ale nesmíme nechat ani ve štychu naše výrobce, kteří k tomu všemu přišli nevinně. Děkuji. Slovo má Pan Garcia Perez. Pane komisaři, pane předsedo, všichni si přejeme, aby potravinářská krize v Německu skončila co nejdříve. Vzpomeňme obětí a věřím, že až pochopíme původní chyby, nalezneme zdroj infekce, abychom všechny uklidnili. Co se týče hygienických aspektů krize, je třeba hovořit také o ekonomickém dopadu. 200 milionů euro týdně. O to přichází pěstitele zeleniny a ovoce ve Španělsku díky chybě v komunikaci. Já chci zdůraznit, že tento sektor přijal velmi odpovědný postoj, spolupracoval s regionální a centrální zprávou v naší zemi. Kolik času jsme ztratili, když jsme se soustředili na zemědělskou výrobu a nebrali jsme v úvahu další faktory, jako je přeprava, distribuce. A proč komise hovořila o informacích, které příliš rychle přišly z Německa? Došlo k nedostatečné koordinaci, pane komisaři. Uzavřely se hranice jednostranně. Žádám komisi, aby vytvořila mechanismy pro očkodnění španělského evropského sektoru. Finančně, ale také myšle, bychom měli myslet na imič tohoto sektoru vzhledem ke spotřebitelům. Je potřeba podniknout další kroky. Padla neopodstatněná obvinění a miliony eur přišly v ní več. A za to je také třeba volat k odpovědnosti. Děkuji, paní Garcia Pérez. Paní Marit Polsen tu není, takže nyní má slovo paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Dalí, za mírné komentáře na začátku rozpravy. A v, kom- v sále jsou komentáře méně mírné kvůli dopadu na zdraví a životy a na důvěru spotřebitelů a to je nejzávažnější potravinová krize, to jste uznal. Víme, že je regionálně omezená do určité části Evropské unie, ale není to pouze německý problém, je to problém Evropské unie. Ten systém existuje, abychom nalezli příčiny a řešili důsledky. Ale obávám se, že ne všechny součásti systému byly adekvátně eh, funkční. A pokud jde o načasování, chápeme, že 22. května byl spuštěn poplach a experti se začali zabývat situací a 5. června byla informace zveřejněna, proč tu došlo k takové proluce. Když šlu článek 55 z nařízení 1778, existují možnosti vytvořit krizový tým a nikdo zatím nehovořil o krizi. A vy jste uznal, že jde o krizi. Jde o krizi, která narůstá. A já bych navrhovala, aby, že je na čase, aby Evropská unie skutečně využila to, co máme v příslušném nařízení a vytvořila krizový štáb nebo krizový tým. A jde skutečně, tady šlo spíše o označení zeleniny a následně o odmítnutí zavinění u této zeleniny. A to skutečně popírá veškeré zákonitosti bezpečnosti potravin, třeba obnovit důvěru. A jsem přesvědčen o tom, že nyní je na čase vytvořit krizový tým a chci, abyste to komentoval ve svém závěrečném vystoupení. Děkuji Slovo má paní Ulrike Rodust. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já pocházím z tohoto regionu, kde je epidemie nejhorší. Vypadá to, že tento agresivní zárodek nemůžeme zastavit. 1770 lidí se nakazilo a 22 pacientů zemřelo. Situace v klinikách je napjatá. Také postele na jibka bankách eh, je jich málo a konec není vidět. A také obyvatelé se stále bojí dalších případů. Podle mého názoru to má co dělat s odvahou eh, varovat před bakteriemi. Analyzovali, analyzovány byly různé potraviny, ale zatím nebylo již nalezeno. Kvalitní potraviny mají být zdravé. A tady pravděpodobně došlo došlo k velkým chybám a my opět zažíváme, že existují velké mezery. E, konstatovat v této situaci, že známe bakterii bez vědeckých důkazů je nedbalé. Je jasné, že vznikla panika, ale nesmí tady vzniknout hon na čarodejnice, protože mnoho dobře pracujících farmářů bude takto zrujnováno. Proto my jako Evropská unie musíme být vzájemně solidární a musíme se v těchto krizových situacích podporovat. Na lékařské úrovni musí spolupracovat experti a také ekonomicky se musí pomoci těm, kteří upadli do ekonomicky špatné situace. A nyní paní Ayuso dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych i já vyjádřila svou hlubokou soustrast rodinám pozůstalých. Pane komisaři, komunikace s veřejností je skutečně e, velice citlivou záležitostí a musí vycházet z řady dů, kazů. Tady došlo k pochybením. Za prvé tady byla učiněna určitá obvinění Eh, osobou, která se sotva eh, eh, ohřála ve své funkci a to vedlo a vede k nenapravitelným škodám hospodářské a sociální oblasti. Moje otázka je, kdy byl zaznamenán první případ a za druhé byl respektován článek 3 nařízení komunikace o riziku měla být poskytnuta do 840 hodin. Já tedy se ptám, ptám, zdali článek 3 nařízení byl využit v tom smyslu, aby komise eh, skutečně stanovila správný právní základ a ověřila eh, tedy eh, tu informaci. Prostě tady došlo k pochybení a je třeba změnit právní rámec, je třeba definovat postupy pro řízení krize ze strany příslušných orgánů je nutné tady zjistit, kdo nese odpovědnost v tom potravinovém řetězci. Je třeba zajistit eh, tu eh, detekovatelnost a ne se skrývat za obchodní bariéry. Je prostě nutné eh, pochopit, co je zdrojem. Nepochybně to nejsou okurky, ale ten patogenní Eh, činitel. Eh, pan Líze to také řekl. Je to ta bakterie, která e c, která e, e, je vlastně zdrojem a k tomuto tady existuje celá řada příslušných materiálů. Každopádně se nad tímto musí zamyslet vědečtí pracovníci. Je třeba zkoumat celou potravin, celý potravinový řetězec manipulaci a distribuci s potravinami. Děkuji paní Ajuzo a na řadě je pan Perelo Rodriguez na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, to, eh, co tady eh, činíme, nevrátí eh, život obětem této epidemie. Je zároveň třeba myslet na všechny infikované, na všechny nemocné. Určité věci víme. Víme, že došlo k určitým opomenutím, k určitým prostě nedostatkům. Nemůžeme jednat tak, jako eh, kdyby Hamburg byl nějaký samostatný kontinent. Paní eh, kancelářka Merkelová a její ministři eh, prostě nejednali, nekonali, nekoordinovali. To je třeba změnit. A navíc potom byl trestně právním způsobem obviněn španělský stát a tisíce drobných pěstitelů a podnikatelů je zrujnováno na dlouhou dobu. Takže já teď žádám, aby byly odškodněny ty osoby, eh, které jsou skutečnými obětmi krize. Prostě tady eh, už nemůžeme udělat nic pro ty, kteří jsou mrtvé, mrtví, ale je třeba, aby eh, paní kancléřka také jednala efektivně a aby odpovědnost byla opravdu respektována. Nelze říct, toto je spolková země, ta si prostě věci dělá sama, je třeba více střídmosti, skromnosti, přítomnosti a pokory a efektivnější konání. Jedině tímto způsobem eh, se znovu tady vrátí důvěra v zemědělskou produkci. Takže je třeba se znovu podívat na ten systém včasného varování. Tohle všechno je třeba říct, pane komisaři, také na radě a je třeba to říct Němcům. Děkuji paní Delange na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu komisaři za to, že je zde mezi námi přítomen, ale byla bych raději, kdyby byl teď někde jinde, kdyby byl třeba v letadle cestou do Moskvy, aby na nejvyšší možné úrovni plédoval proti tomu, aby Rusko eh, tady eh, praktikovalo ten zákaz eh, dovážení ovoce a zeleniny z Evropské unie. Komunikace nebyla dobrá ani na úrovni Evropské komise. Spíš bych řekl, že to byla totální prohra, totální výpad. Komisař měl tiskovou konferenci, ale vážený pane komisaři, v té době už tady existovaly nejrůznější dohady, nejbláznivější myšlenky. Hovořilo se o e, nějakých možných e, infikovaných e, okurkách i v Nizozemí, přitom bylo provedeno stovky testů a nic se nezjistilo. Takže já vám chci říct, pane komisaři, že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 naše eh, kontrolní mechanismy dobře fungují, ale došlo k problémům v komunikaci a řadě eh, chyb. Eh, v Německu je celá řadě institucí, orgánů a ministrů. Ze všech stran šly odlišné protichůdné signály. Ministr zemědělství učinil určité pochybené poznámky, není kompetentní v některých oblastech. Je třeba prostě se na Německo obrátit, je třeba se podívat na to, jak se tam věci děli, proč vlastně se tímto katastrofálním způsobem vše dosud řešilo. A vy, pane komisaři, se sejdete s ministry zemědělci, je tady zapotřebí, zemědělství je tady zapotřebí e, fond pro řešení naléhavých e, e, událostí, podobně jako jsme konali v době krize mléka. Je třeba tyto finanční prostředky dát dohromady. Zatím je tady 120. Eh, pardon, 180 milionů ztrát eh, týdně. Eh, ty španělské podniky, které byly zdravé, fungující, jsou teď na pokraji úplné zkázy, to prostě v Evropě není možné. Je třeba, pane komisaři, aby tyto výrazné signály, které tady zaznívají, byly sděleny i, komisa- i ministrům zemědělství. Na řadě je paní Záborská na dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedající Pane komisaři, vítám tuto rozpravu. Eh, díváme se na tento problém z různých úhlů pohledu. Eh, hledáme zdroj nákazy na identifikaci patogena, na možnosti léčby a já teď už jenom čekám na to, jaká farmaceutická firma přijde s oznámením, že má k dispozici lék na tuto nemoc a začne další další kolo paniky. Největší rezervy, které vidím já, jsou v oblasti informování občanů informovat občany o tom, jakou e, potravinu nemají v ten který den kupovat, protože je podezřelá, je prostě nedostatečný a nezodpovědný přístup. Je třeba informovat občany, měla by tady být kampaň, která by byla vedena na úrovni jak Unie, tak členských států a která by se zabývala tím, jak se občané mají chovat ve svém každodenním životě. Pokud tedy dodržují základní hygienické předpisy, pokud občané dodržují principy osobní hygieny a pokud omývají, případně tepelně zpracovávají potraviny, tak to je všechno dostatečné pro to, aby se ochránili před nákazou. Tato kampaň není náročná, ale já se domnívám, že epidemie a e, různá onemocnění tady byly, jsou a budou i do budoucna. A to, co občany nejvíce ochránilo, bylo jejich osobní chování. Takáto kampaň by pomohla. E, já jsem přesvědčená, že takováto kampaň by pomohla prevenci onemocnění a rovněž by pomohla pěstitelům zeleniny. Zaborská, ora dobbiamo passare al catch the Děkuji, nyní přecházíme ke catch the eye. Dostali jsme 21 žádostí o vystoupení. Rozprava byla dlouhá a intenzivní, což je oprávněné, ale nemáme možnost uspokojit všechny, kteří požádali o řečnickou dobu. Tedy kolegové, které nevyvolám, mi odpustí, musíme dodržovat harmonogram, protože bychom ohrozili další rozpravy. První vystoupení pan Sikierský. Je důležité, že dnes hovoříme o této hrozbě pro naše spotřebitele, pacienty a výrobce potravin. A následkem toho, že se objevila tato bakterie, tvrdíme, že máme dobrý systém monitoringu a zajištění potravinářských norem, ale tato situace se přesto objevila, proto musíme revidovat na náš, náš systém kontroly a monitoringu, abychom ho zdokonalili, abychom se před, připravili na ještě hrozivější situace. A nemůžeme ustupovat těmto krizím a je třeba, abychom byli schopni identifikovat zdroje takové krize. A samozřejmě vyjadřujeme soustrast rodinám obětím, ale nezapomínej na kompenzaci pro eh, zemědělce, kteří zaznamenali ztráty. Jaká bude budoucnost společné zemědělské politiky a jaká bude budoucnost bezpečnosti potravin. Možná si díky této situaci uvědomí, jak je důležité. Jak je to důležité, protože se týká nejen potravin a také zdraví občanů. Děkuji. Andres Barea Josefa na jednu minutu. Pane předsedo, čelíme epidemii. Je to problém veřejného zdraví, jak řekl pan komisář. A neznáme příčiny. Systém tedy nefungoval. Máme 22 mrtvých, 2000 nemocných a stále neznáme příčiny po třech týdnech. Existuje zásada obezřetnosti, a bez vědeckého základu jsme obvinili Španělsko. Španělské okurky nebyly kontaminovány. A já to tady opakuji, protože jsme tu slyšeli trošku rozporné verze. Je třeba se podívat na důsledky. 200 tisíc pracovních míst, ta důvěry, epidemie, která nezná hranic a proto musíme nalézt odpovědnost, což se zatím nestalo, protože Německo čelí velkému riziku, je tu mnoho nemocných, ale Španělsko za to skutečně nemůže. Paní Duro. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste to řekl. Problém není místní, když je místně omezen. A říkám to důrazně, protože si velmi myslím, že bychom potřebovali jen více nástrojů a více evropské koordinace v této věci. Myslím, že sdělení bylo velmi zmatené a mělo velké důsledky pro výrobce, pro španělské výrobce, ale i ostatní, protože tím nejsou postiženi pouze oni. Tedy předčasná komunikace a na druhé straně průhlednost a samozřejmě Rovnová se těžko hledá, ale zásad obezřetnosti neznamená, že se bude komunikovat jakkoliv a překotně. Musíme věci doladit a ti, kteří odpovídají za předčasnou komunikaci, by také měli být eh, by také měli podpořit odškodnění. O tom budete mluvit odpoledne a to je důležité, i když samozřejmě myslím především na oběti. Nicméně zemědělci očekávají spravedlivé odškodnění. A otázka odolnosti vůči antibiotikům a dohledatelnosti, to je ústřední otázka, na které musíme pracovat. Děkuji, pan Doc. Omlouvám se, pane předsedo. 22 mrtvých v Evropské unii a 2000 nemocných po výskytu Escherichia coli je třeba, aby parlament se vyjadřil soustrast eh, těm, kteří přišli o své drahé a přání uzdravení ostatním. Potraviny by měly být bezpečné a dohledatelné a vzhledem k tomu, že původ eh, epidemie je nejasný, znamená, že spotřebitel a jeho důvěra se rychle mizí. Zemědělci trpí a potraviny přitom jejich potraviny jsou bezpečné. Musíme vyzvat ke klidu v takové situaci. Národní vlády byly velmi nezdrženlivé, pokud je označení vyníků. Neměli bychom podléhat eh, panice a měli bych, neměli bychom nyní označovat vyníky. A že tu neustálá snaha vytvářet eh, příslušné předpisy. Než to uděláme, měli bychom vyšetřit, jak to nastalo. Děkuji paní Teresa Imenec. Nejdůležitější jsou zde oběti, protože bychom se měli cítit ochráněni. A proto myslím na oběti, které musí vědět, kdo za to může. A já se chci postavit proti německým úřadům, které označili za vníka španělské okurky. V kraji Almeria jsou vzorové farmy, které se těžko dostanou z této krizové situace. A to se týká nejen Andaluzie, ale vlastně celé zemědělské Evropy. Věřím, že experti naleznou rychlé řešení a věřím, že až se sedete na radě, budete požadovat taková ekonomická opatření a ekonomickou a morální pomoc pro spotřebitele. Myslete na nás. My k vám vzlížíme s nadějí. primar la investigación y la colaboración europea, las autoridades alemanas han calumniado. Především je to otázka výzkumu. Namísto toho však eh, pomluvili Němci, německé orgány, španělské výrobce od Německa. Jsme zatím nedostali žádné odškodnění. Německo má na krku problém, není věrohodné tak, jak se chová paní Merkel vůči jižním zemím v oblasti zemědělství, není akceptovatelné. Paní Merkel není nemá velikost pana Kola a musím říci, že vůbec se nechoná morál, nechová morálně. A není pan Kostas. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Musíme se poučit z chyb. Tady existuje problém koordinace a koordinace v Německu. To řekli také němečtí kolegové. Jak na straně vlády, tak i opozice existuje špatná koordinace mezi ústřední vládou a spolkovými zeměmi. Proto potřebujeme lepší kontrolní systém. Musíme ho zlepšit, tento kontrolní systém na evropské, ale i ta, tak ne na národní úrovni. Nyní ukazujeme prstem na Německo, ale možná se budeme muset také zabývat vlastními členskými státy. Musíme se ptát, jak fungují vlastní kontroly v členských státech. Paní Rodberen to řekla správně. Existují fungující systémy ale chybí zde koordinace a komunikace. To je třeba řešit. A potom mám také otázku na pana komisaře. Za prvé, budete, zodpovíte otázku paní Rod Berend a pana Leinena, budete to řešit evropsky a můžete nám, již, eh, eh, můžete nám říci, co řeknete na summitu o očkodnění zemědělstvu. Děkuji. A paní Madurel, pan Madurel, děkuji, pane předsedo. Tato krizová situace je také o otázka důvěry v instituce a tady se musí ještě hodně udělat. Komisař řekl, že se nepotvrdilo podezření o španělských kurkách. Ne, eh, potvrdilo se to, že ta to toto podezření bylo zcela neodůvodněné. Bylo 23 úmrtí, také je velice poškozeno španělské zemědělství. Já se ptám, zdali pan komisař bude hodnat nyní rozhodně v oblasti odhalení zdroje a zda také se postaví proti pomluvám. Toto má katastrofální dopady pro Španělsko a je třeba poškozené o odškodnit a je třeba také dodat důvěře značce Španělska a také oživit trh pro zemědělské produkty. Děkuji a nyní paní Judith Menis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Jsme skutečně hluboko v krizi a myslím, že tady jsou chytřejší věci na práci než hledání vyníků. Mám dojem, že bychom se měli nejprve pokusit krizi e, řešit a e, ostatní věci mohou být prodiskutovány následně. Nejprve musíme e, najít možnost léčby nemocných, najít zdroj celé nákazy a následně následně potom vypracovat skutečně kvalitní komunikaci. Na jedné straně je tady nutnost informovat pacienty, informovat spotřebitele a pak jsou tady pěstitelé, producenti. Je třeba myslet na všechny a následně je e, nutné se zamyslet nad tím, jak budeme tuto krizi e, řešit, jaké orgány to budou mít na starosti, kdo tam e, prostě bude mít vedoucí roli. A je nutné o tom diskutovat na úrovni rady, jak budeme řešit řešit tyto události, tyto skutečnosti do budoucna, kdo se o to postará. Myslím, že toto vše nám ukazuje, že tady jsou příliš velké rozdílnosti mezi jednotlivými státy a i škody je třeba mít na paměti, je třeba tady zajistit, zajistit odškodnění a e, činy musí následovat po slovech paní Voltman. Děkuji. Naše soustrast platí především obětem. V duchu zdraví obyvatelstva musí úřady veřejnost informovat. Blaho lidí stojí nadevším. V USA mají systém včasného varování. Skutečnost, že máme 2000 postižených a 22 úmrtí, pak musíme také mít právo říci, že ehek byl na španělských okurkách a to nesmí být. To je fekální bakterie. Také eh, musíme tuto situaci řešit a také chci jenom podotknout, že rada během této diskuse přítomna nebyla. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Boguslav Sunik. Děkuji, paní předsedající. Chtěl pan udělit takže... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za udělení slova v této důležité rozpravě. Občané EU vyžadují efektivitu od evropských institucí, jak co se týče prevence vzniku a rozšíření podobných epidemí, ale především agentury, které se zabývají bezpečností potravin, mají zabránit panice, měly by být úplně nezávislé na zprávě členských států a měly by mít pravomoci jednat samostatně v krizových situacích. A v tomto případě se nedalo zabránit panice a to mělo za důsledek ztráty milionu euro také u polských zemědělců. Ceny klesly o dvě třetiny za jeden týden v Polsku a každý týden znamená ztráty dvou milionů zlotých. A Podobně jako u prasečí chřipky by se měl zabránit panice. Pane předsedo, pane komisaři, solidarita musí fungovat, to je zakládající princip Evropské unie a neměla by umožnit eh, ztrátu odpovědnosti. Nejnormální, že německé řady nepředali kontrolu Evropské unii v krizi, která překročila hranice hned po první tiskové konferenci, kde byla milně označena španělská okurka jako viník. Nesmíme komunikovat bez jistoty. A není normální, že zásady krizové komunice byly takto pošlapány a díky tomu jsme přešli od krizi k psychóze a hon na čarodějnice byl živen samotnými úřady a ohromně to poškodilo celý sektor, je to neodpovědné. Vztah důvěry mezi spotřebiteli a výrobci byl opět narušen Měli bychom vyvodit příslušná ponaučení, stanovit optimální postupy dohledatelnosti přes hranice, vytvořit eh, komunikační centrum pro řízení krizí. A pokud nevovidíme důsledky, tak 23 lidí umřelo zbytečně. Děkuji, děkuji kolego. Dal jsem slovo deseti kolegům a kolegyním v rámci Catch the Eye a nyní žádám 12 zbývajících řečníků, aby pochopili situaci a předám slovo panu komisaři, aby uzavřel bohatou diskusi, která je plná otazníků. Pane Dalí. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. A zároveň také děkuji všem poslankyním a poslancům, kteří přispěli k této rozpravě. Nebudu mít čas na to, abych mohl reagovat na každé, každou jednotlivou zajímavou připomínku, která tady zazněla, ale mohu vás ujistit, že jsme skutečně vzali na vědomí eh, ty pocity, které tady e, zazněly. E, budu dnes odpoledne na jednání Rady ministrů zemědělců. Zítra se budu účastnit koordinačního jednání v Berlíně, které je tam uspořádáno e, se všemi důležitými složkami Eh, agenturami a orgány pro ochranu eh, potravin, pro hygienické eh, věci a tak dále. Musím říct, že mám jasně stanovené cíle. Chci se soustředit na mobilizaci a urychlení identifikace zdroje. Vytvořili jsme krizovou jednotku, Eh, a komise byla již zkraje hned mobilizována moje vlastní eh, orgány, které se zabývají ochranou zdraví, také mobilizovaly ECDC, která aktivovala své krizové složky. Komise okamžitě požádala ECDC, aby eh, byly eh, realizovány vědecké výzkumy, hodnocení z vědeckého pohledu. Byli jsme v kontaktu s experty z členských států, byly také vyslány dotazníky k těm nakaženým a vyhodnocovány průběžně veškeré informace, které jsme, e, tyto kroky jsme všechny realizovali velmi záhy. Musíme být velice obezřetní a musíme samozřejmě vše nahlížet eh, v té správné perspektivě. Ono je velice snadné pro nás, pro všechny, eh, takto věci z dálky eh, prostě hodnotit a přinášet své názory a na druhé straně je něco jiného být v centru celé krize. Musíme být opravdu obezřetní. Rozhodnutí musí být učiněna. Já samozřejmě také trvám na rozhodnutích. Pokud jsou tady e, průkazné důkazy. Zároveň e, ti, kteří e, na, sebe, na sobě mají odpovědnost přijímání rozhodnutí, tak ty je třeba samozřejmě také vnímat v jejich obtížné situaci, protože Eh, Poté, co nějaká rozhodnutí je učiněno, tak je velmi snadné ho eh, nejrůznějším způsobem kritizovat. Je třeba eh, věci opravdu nahlížet z více úhlů. Je to velmi zásadní. A samozřejmě je třeba kontrolovat informace. Máme tady systémy v Evropě, které umožňují rychlou komunikaci. A to, že tady existuje rychlá komunikace, tak je tady také samozřejmě platný princip subsidiarity. Jdeme prostě co nejníž na tu nejnižší možnou úroveň, z které ta komunikace e, může výjít. A zase musíme být opatrní, pokud tady teď budeme na sebe nabalovat nejrůznější eh, mezistupně, nejrůznější eh, vrstvy eh, komunikační, tak neposloužíme dobré věci. Někdy, když jde skutečně o život či smrt, tak rychlost je zásadním parametrem průběžně informujeme, e, tak jak informace dostáváme. A tady musím e, říci, že komise, co se informování týče, tak eh, my eh, jsme se shodli, že koordinovaná a rychlá komunikace je skutečně zásadním prvkem eh, řešení celé situace. V roce 2010 jsme vytvořili systém pro koordinování komunikace v oblasti veřejného zdraví. To bylo v případě epidemie H1N1. Musíme v tomto směru rychleji a lépe informovat regionální hráče a také Světovou zdravotní vědeckou organizaci. Včera jsem eh, právě hovořil s vedením VHO v tom smyslu, aby tady opravdu existovala dobrá koordinace všech informací. Uh, my teď budeme samozřejmě eh, výrazně eh, studovat vše, co budeme mít k dispozici ohledně této situace eh, poté, co budeme ujištěni, že tato kontaminace byla zastavena, tak pak se soustředíme na to, jak se všechny věci odvíjely. Budeme studovat veškerou možnou dokumentaci a to napříč e, všemi e, sektory, e, tak, abychom mohli celou krizi zmapovat a následně potom se samozřejmě zamyslíme nad tím, co bude zapotřebí učinit lépe pro příště na úrovni evropské koordinace. Ale to samozřejmě se bude ještě, tomu ještě budou předházet, předcházet celá řada diskuzí, jak zde, tak na úrovni členských států. A ohledně odškodnění, tak to je zrovna téma, které bude prodiskutováno dnes odpoledne na Radě ministrů zemědělství a já jsem si jist, že komisař Čilos dělá opravdu maximálně e, pro to, aby se tady e, našly ty správné mechanismy, ty správné páky a efektivní páky pro kompenzaci škod vzniklých farmářům. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane komisaři. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Tím je zpráva kolegy Kadraujo, druhé čtení a jedná se tedy o výběr poplatků.